Děkuji. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Pane Karim, chcete k tomu něco říct? Vy jste tady jako stínový zpravodaj k této zprávě. Děkuji, pane předsedo. Eh, chci poděkovat především kolegovi za obrovskou práci, kterou eh, odvedl na eh, tomto tématu naším jménem. Také chci říci, že my plně podporujeme posílení pozice národních parlamentů tím, že jim dáme větší kompetenci v obchodní politice EU. Toto řešení by mělo zvýšit i demokratickou legitimitu činnosti Unie, především v rámci právního výboru. Jsem se zabýval subsidiaritou i proporcionalitou. Je tady velká eh, mm, schoda s tím a s tím, co tady děláme. Dále by EU mělo respektovat rozhodnutí Evropského soudního dvora o obchodní dohodě se Singapurem a účast národních parlamentů v ratifikaci v souladu s ústavními stanoveními členských zemí. A současně eh, by evropské instituce měly respektovat kompetence parlamentů členských zemí. Také podporujeme výzvy k větší transparentnosti při respektování národních ustanovení veřejné politiky a také z důvodu subsidiarity a proporcionality. Vzhledem k konsultativní ruli národních parlamentů s výjimkou zajištění um, respektování principu subsidiarity bych navrhoval následující řešení jako Eh, vhodný způsob, jak pokračovat dál. Schopnost národních parlamentů blokovat nežádoucí legislativní návrhy 16 členských zemí, dále prodloužení osmi týdnů, které nyní existují, které mají národní parlamenty na 12 týdnů, aby mohly dát své odůvodněné stanovisko zaměřené na mm, často jsou to, je to malý počet zemí, malý počet komor, a my se musíme podívat na to, jak eh, podpořit tuto angažovanost víc ze strany národních parlamentů. Dále udělení práva národním parlamentům eh, podávat legislativní návrhy a revidovat existující legislativu. Tyto návrhy by řešila komise, stejně jako tomu je eh, s Evropskou iniciativou občanů. Dále národní parlamenty by měly informovat Eh, pokud komise iniciuje řízení proti členskému státu, které by porušilo základní hodnoty Unie. Národní parlamenty jsou téměř úplně vyňaty z monitorování eh, zahraniční eh, bezpečnostní politiky. To je třeba změnit. Jednak udělením na právo národním parlamentům klást otázky radě k CSFP a dávat návrhy radě a dále vysoká představitelka by měla konsultovat nejenom e, národní parlament, ale e, hlavní činnosti a e, aktuálním vývoj například v rámci e, pravidelných setkání KOSAK. Děkuji. Paní Devin. Děkuji, vážení kolegové. Já jsem trochu překvapená, protože jsme neslyšeli o tomto stanovisku, o kterém si mm, kolega mm, myslí, že je velmi důležité co do obsahu doufám, že to neznamená nějaké, eh, nějaký předsudek proti této práci, kterou mm, provádí jedna parlamentní frakce, jenom proto, že to je stejná frakce jako mm, frakce Marine Le Pen. Já nesouhlasím s mnoha eh, myšlenkami této frakce, nicméně občané si je zvolili a je třeba je pos- jim naslouchat. Evropském parlamentu. Já proto doufám, že není záměr bojkotovat e, tento postoj kolegu, protože to není otázka jenom poškození jeho a jeho frakce, ale milion občanů, kteří se k tomu hlásí. Možná s tím nesouhlasíme, ale tím, že to budeme ignorovat, tak to je mm, kontraproduktivní, protože to jenom zvýší jejich odpor vůči Evropě. My se vždy snažíme bránit práva těch, kteří jsou utlačováni v diktaturách, takže prostě nemůžeme jen tak zablokovat myšlenky, které se nám nelíbí. Je to vyvážená zpráva a já chápu, že musí být účast národních parlamentů. Je to práce, která eh, bychom měli podpořit zaslouží si to každopádně diskusy. Děkuji, nyní dám slovo komisi. Pane předsedo, dovolte, abych poděkoval za práci odvedenou na přípravě této zprávy. Já chci zdůraznit, že komise sdílí význam důležitosti účasti národních parlamentů. My e, jsme, když jsme to naposledy diskutovali, tak komise se mm, významným způsobem podílela na diskusích s národními parlamenty. My e, posuzujeme ten příspěvek, který e, mohou přinést jako velmi relevantní je to velmi relevantní, je to uvedeno v té zprávě. Eh, mm, důležité, aby byly dostatečné informace poskytovány národním parlamentům v rámci, včetně eh, prostřednictvím zástupců v radě, což jim umožní sehrávat demokratickou roli, kterou eh, hrají Evropský parlament také hraje svoji roli v obchodní politice, jak víte, což je také v ten, tom návrhu zprávy. Je to exkluzivní kompetence Evropské unie. Zpráva se zaměří na obchodní aspekty a my proto vítáme další eh, spolupráci a jsme připraveni k dalším diskusím, včetně snahy o zvýšení transparentnosti a Mm, významné úsilí, které jsme v tomto hledi, z, tohoto hlediska vyvinuli. Děkuji. A pan Obdomajer. Děkuji. Eh, především musíme být struční, jak víme. Eh, Chci poděkovat kolegům, kteří přistupovali k tomu konstruktivně. Kolega Karim jmenoval praktické příklady, paní Begin zmínila jistou neúplně neodůvodněnou obavu. Eh, mm, protože eh, je nutné vysvětlovat, proč je důležité silnější účast národních parlamentů. Přesto doufám, že jsme mm, dostali celou řadu zajímavých návrhů. Musíme říci, že nad zájmy ra, e, partají a stran parlamentů je akceptování eh, občany v jednotlivých členských zemích, kterou je třeba posílit a lépe zajistit. To je, myslím, v zájmu každého jednotlivého poslance eh, tady v, tom, v této oblasti něco udělat. Děkuji za konkrétní návrhy. Ehm, chci zmínit pár bodů. Mě by zajímalo, ehm, co říkají kolegové, kteří chtějí, eh, aby se toho vlády více užívaly. Mě by zajímaly eh, ty návrhy, jak to ehm, strukturalizovat mm, přes frakce nebo spolupráce s nevládními organizacemi. To e, jsou zajímavé e, myšlenky a nápady, které učím od kolegů. Děkuji vám. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 22.6.18 hodin. Hlasovat se bude na příští schůzi INTA. Děkuji. A nyní přejdeme k bodu 24. Dohoda, společná rozprava o dohodě mezi EU a Chile o obchodu s ekologickými produkty a doporučení k modernizaci stávající dohody EU-Chile. Takže dvě oblasti, které sehrávají roli eh, v naší dohodě s Chile. Také tady máme mm, velvyslance Chile, pana Raula Fernandeze, vítejte, a také máme možnost si vyměnit názory. S eh, paní Rodríguez Pinero tady není. Máme tady někoho, kdo by prezentoval její stanovisko? Není tomu tak. Hmm. Pak dám slovo panu stínovému zpravodaji. Děkuji. Pan Rodríguez Pinheiro tady není, ale už jsme o tom mluvili vícekrát. Také chci přivítat vel, velvyslance. My souhlasíme s eh, smyslem této dohody, je mm, dobrá, myslím, že vykazuje eh, vysokou míru respektu ekologické produkce, vzájemné uznávání ekologických produktů. Co se týče načasování této věci, tady jsou dva paralelní postupy, které probíhají. První z nich je zpráva o pak je tady trialog o Mm, nařízení s ekologickým, ekologickém zemědělství. Mm, v závislosti na tom, co teď děláme, ehm, ehm, věci budou modifikovány, co se týče obecné dohody. Ehm, mm, to, co se stane, tak to bude mít vliv na to, že to musí být v souladu s nařízením o organickém zemědělství. V každém případě e, toto je přístup, který jsme zvolili a jsou určité obavy mezi evropskými farmáři, protože mluvíme o ekvivalentních Situace je zvláštní, že v některých zemích můžete používat některé eh, látky u organických produktů a eh, přitom nejsou povoleny v něk- z evropském zemědělství, takže se to zdá být diskriminační. Tomu se musíme vyhnout. Musíme zohlednit i další věci. které souvisí se zprávou DG Santé. Eh, se týká eh, veterinárního zdraví. To souvisí s těmi certifikačními orgány a sledovatelnosti produktů do dopravního řetězce. Jak jsem řekl, my plně vítáme tuto dohodu. Jsme přesvědčeni, že Chile bude spojencem pro Evropskou unii, takže není pochyb o tom, že je třeba eh, modernizovat ehm, tuto dohodu. Paní Rodriguez Pinheiro tady není. My jsme ehm, podali některé pozměňovací návrhy. Toto nejsou eh, zásadní otázky, eh, ale mm, ty pokuty a sankce by se měly aplikovat tak, jak je uvedeno v bodech odůvodnění, protože my si nemyslíme, že toto je nejlepší způsob, jak tomu přistupovat. Naše zkušenosti z USA ukázaly, že to není nutně efektivní, že bychom měli prosazovat spolupráci a dialog, nikoli sankce jako takové. Ehm, další problém je, to je článek L, souvisí to s vyslanými pracovníky. Tady musíme rozlišovat, eh, jak k tomu přistoupíme, v závislosti na tom, o jakých, jaké pracovníky máme na mysli. To, co je nyní um, stanoveno, tak není pozitivní, potřebujeme k tomu přistoupit jinak. Pak je tady návrh P. My eh, nechápeme, proč bychom měli eh, tam dávat eh, country by country reporting pro automatickou výměnu informací, protože to je věc, která se projednává v Evropské unii v tuto chvíli. A nemyslím si, že je moudré uvalovat tento požadavek na Chile, když jsme ještě to nepřijali ani sami. Já si cením úsilí, které vyvinulo Chile, co se týče genderové rovnosti. My se snažíme pomáhat. Nejsem si jist, že by tam měla být celá kapitola tomu věnována v té dohodě. Myslím, že jsou způsoby, jak zajistit genderovou rovnost a e, reflektovat genderovou perspektivu, aniž bychom uh, Eh, zacházeli tak daleko. Pak je tady několik dalších bodů, které jsou spíše marginální. My budeme podávat pozměňovací návrhy, vítáme návrhy. Návrh myslíme, že je potřebný. Měli bychom prosazovat naše vztahy se zemí, jako je Chile, jako partner. Já jsem Španěl, my samozřejmě máme úzké vazby se zeměmi v této části světa a velice podporujeme tento návrh. Děkuji. And then I will give the floor. Děkuji. A nyní dostává slovo pan Fernandez, čilský velvyslanec. Prosím. Eh, muchas gracias, señor presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu stručný. Jsem věčný za pozvání. Rovněž jsem si rád vyslechl slova pana zpravodaje. Tato dohoda je pro nás důležitá a jsem rád, že pokračuje její vyjednávání. Chci zdůraznit, že Chile s velkou snahou zavádí jak standardy, tak i záruky, tak abychom dosáhli vyššího stupně spolupráce s EU a abychom si sami mohli právem nárokovat reciprocinu což znamená, že se snažíme o udržitelný rozvoj, Modernizace obchodního pilíře. Ano, uplynulo už dost času od první dohody, od podepsání první dohody. Tedy rozhodně určité oblasti stojí za modernizaci. Některé tedy modernizujeme, jiné naopak i přidáváme, protože tehdy neexistovaly, například oběhové hospodářství důležité prvky, jako například ten udržitelný rozvoj už zmíněný. To jsou vše témata, jimiž se podle mého názoru musíme zabývat a já mám velkou radost, že se zdárně vyvíjí další vyšetřo... vyjednávání a doufám, že brzy dospěje k zdárnému konci. Děkuji, pane velvyslanče. Nyní se znovu obracím na, našeho spravodaj, na naši spravodajku. E, děkuji, pane předsedo. Já jsem se domnívala, že to vše bude mít místo až v 16 hodin 30 minut, tak se omlouvám za spoštění. Na prvním místě bych ráda zde přivítala pana velvyslance, představitele velvyslanectví i zástupce komise. Samozřejmě je vše dobré a jejich přítomnost přispěje k kvalitnímu vyjednávání a dospívání ke společným pozicím. Děkuji rovněž výboru za podporu. Mám zde pocit, že výbor Agri by to mohl zvládat stejně dobře, ale jsem ráda, že v oblasti obchodu s ekologickými produkty si musíme nejdříve vyjasnit základní pravidla ekologického zemědělství, záruky a i to se musí posléze podřídit certifikaci. Chile už má ty certifikační systémy, ale například v EU máme produkty masného průmyslu a akvakultury, které EU neuznává. Tedy například pokud eh, máme látky z třetích zemí a měly by se sem zapracovat do této dohody, tak ona je EU neuznává. Pak společný výbor pro dozor nad prosazováním, prováděním. Ten rovněž vznikne a tam ještě můžeme tu, ten seznam výrobků opra- e, poupravit. Jak vše pokračuje. Já se domnívám, že bychom tuto dohodu podepsat měli. Zároveň však si zdůraznit, že ještě potřebujeme tu či ono informaci, aby to bylo úplné. A komise by měla průběžně náš parlament informovat i co se týče praktických, eh, praktického prosazování a po prvních třech letech se obracím se žádosti o vyhodnocení dopadu, abychom se přesvědčili, jak eh, se vše v praxi vyvíjí a to si myslím by mělo mít místo každé tři roky po ratifikaci hovoříme i o modernizaci e, obchodní politiky u přidružených zemí, například Chile. Tam máme e, bod, e, tedy 25. za několik málo dnů bychom tedy měli mít na stole i doklady, dokumentaci ze strany komise. A já doufám, že i rada bude na naší straně. Chile je důležitým obchodním partnerem EU. Máme mnoho, co nás spojuje. Multilateralismus, obhajování lidských práv, spravedlivá globalizace. Už v roce 2002 vznikla první dohoda, to si musíme uvědomit, že fungovala dobře a obchodní výměna se zvýšila a i EU má pozitivní saldo. Je však důležité, aby tato smlouva byla nyní modernizována, tato dohoda, a aby než vstoupí v platnost, byly vyhodnoceny i modernější dohody, e, vše porovnáno a tyto prvky zavedeny. Chceme inkluzivní růst. K těm doporučením například veřejné instituce, tedy boj s korupcí, sociální odpovědnost výrobců, to jsou vše důležité záležitosti. Chceme i posílit transparentnost a vše konzultovat eh, s občanskou společností eh, v takovém inkluzivním výboru. Za druhé musíme mít modernizovanou investiční kapitolu, která nahradí dosavadní ekvivalent eh, v dosavadní dohodě, tak aby existoval i ten investiční soud veřejný, tedy nově vznikl je třeba do toho zahrnout i elektronický obchod, pozitivní seznam pro tento obchod a zároveň musí být vši, všem nadstup, nad slunce jasné, že určité záležitosti jsou vyloučeny. Pak musíme být stižádostiví i v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Veřejný zájem musí být středobodem našich snah, tedy jeho ochrana, odvětví služeb a veřejný zájem musí být obhajovány spolupráce a normotvorba tedy jejich modernizace není závazná, ale potřebujeme správný standard eh, těchto záležitostí a rovněž i moderní zdravotnictví. Pak potřebujeme ještě kapitolu o udržitelném rozvoji, ta musí být prováděna, musíme mít rovněž možnost uvalování sankcí a kontroly pak ratifikaci a provádění základních principů VTO. I to musí být zajištěno a i standardy péče o životní prostředí. Pak potřebujeme kapitolu pro malé střední podniky, kde budou jasné cíle, proveditelné cíle, abychom jim usnadnili fungování. Opatření musí být jasná a v neposlední řadě záleží i na tom, aby ta dohoda měla i kapitolu týkající týkající se rovnosti pohlaví. Chile je zcela zářný příklad, no a když si vezmeme Uruguay a Kanadu, tam už je takováto kapitola a v Chile máme liberální vládu a ukazuje se, že když máme takovouto kapitolu doložku o rovnosti pohlaví, tak nakonec to vede i k lepší obchodní efektivitě. Dnes dopoledne se konalo Mezinárodní fórum s tématem obchodu a rovnosti pohlaví a paní komisařka Malmstromová na něm prohlásila, že právě takováto kapitola by měla být standardem do budoucna ve všech obchodních dohodách a to právě musí EU být příkladem a nezůstávat pozadu. Rada komise, tam bych ráda žádala, aby brali vážně slova Evropského parlamentu, protože my jsme zástupci evropských občanů. My odpovídáme za to, zda takováto dohoda bude nakonec podepsána nebo nikoliv. Tedy i zde mohu všechny ujistit, že jsem vám kdykoliv k dispozici. Děkuji a za EKR Emma McClarkin. Děkuji, pane předsedo, rovněž děkuji paní zpravodajce. S ní velice silně souhlasíme, že je nutné modernizovat smlouvu o přidružení s Chile a modernizovat i tvar obchodní výměny současné. Nám obrovsky prospívá, že celá dlouhá léta máme dohodu s Chile. Chile patří k nejstabilnějším a nejlépe prosperujícím ekonomikám Latinské Ameriky. No a naše dohoda s ní byla úspěšná s Chile, tedy s touto zemí e, stále ještě jsme mm, na prvním místě, co se týče obchodu s Chile a i v politickém kontextu současné standardy poté, co bylo stažen TTIP z vyjednávacího stolu, tak se mm, konstruktivním způsobem upravuje principy vyjednávání s Mercosurem. My tedy vítáme to, jak ten dokument nabývá tvaru. Máme pár obav, které bych zde ráda nadnesla na této etapě, zejména v oblasti eh, oddílu 1D, kde se hovoří o rovnější mm, rozdělování či distribuci výhod z obchodu. Tady mi schází nějaké konkrétní příklady opatření, která zde má autorka na mysli a o jaké úrovni zde mluvíme. Rovněž se zde volá po horizontální doložce ochrany lidských práv, která by se týkala všech prvků této dohody o přidružení. A tam vždy samozřejmě my chceme, aby naši obchodní partneři respektovali lidská práva, ale jak by zde ta doložka měla fungovat podle tohoto ustanovení. My tedy chceme hovořit o těchto dvou formulacích. Rovněž když se hovoří o mm, prosaditelných mechanismech mm, rozvoje tady možná by mohlo dojít k problému, protože, jak víme, horizontálně zde hovoříme o různých obchodních dohodách a tam může docházet k určitému pnutí, přinejmenším na půdě naší skupiny. Ale obecně k tomu máme kladný postoj, těšíme se na spolupráci se zpravodajkou. Nevím, zda by mohla komise komentovat už nyní, zejména z pohledu eh, rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora eh, k Singapuru o této modernizaci. Zda tedy hm, tam ten rozsudek Singapuru může mít nějaký vliv na další práci u tohoto dokumentu za ALDE Dita. Děkuji, pane předsedo. Já vítám takto komplexní zprávu o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU Chile. Jak už jste zaznělo, Chile je důležitým obchodním partnerem pro nás, pro Evropskou unii, rovněž zemí, s níž sdílíme mnoho hodnot. Já tedy doufám, že budeme dobře schopni uh, aktualizovat naše hodnoty, tvar této dokumentace. Souhlasím s mnohými záležitostmi, které už paní zpravodajka zmínila. Totiž naším cílem by mělo být zlepšení kapitoly o službách, o zeměpisných, ochraně zeměpisného původu. Já bych šla ještě dále, například energetika je rovněž něco, čemu, na čem záleží a rovněž IPR. E, pokud hovoříme o investicích, i tam bychom měli být ti žádostiví. E, moje země dokonce už měla investiční vztahy s Čilešem, než jsme přistoupili k Evropské unii, takže doufám, že i zde můžeme mít oboustranně výhodnou investiční kapitolu i dnes obecně předložíme nějaké pozměňující návrhy za sebe i komentáře. Moje jediná otázka, pokud tedy můžu, tam se to týká e, systému založeného na sankcích a případné opakování různých typů sankcí, případně pozastavení v té pracovní verzi, to je vše. Ostatní dodáme písemně. Výborně říká předseda, tak to do, jsme dokončili kolečko stínových zpravodají a nyní Eh, Kontant Krell, předsedkyně delegace pro vztahy s Čile. Děkuji, pane předsedo. Ono to je vše příliš rychlé pro mě. Právě jsem sem přiběhla z výboru ITRE a eh, naslouchala jsem slyšení s paní Gabriel, což je i pro mě eh, napínavá věc, protože jsem se spozdila. Doufám, že mi toho neuniklo příliš mnoho. Jelikož jsem četla obě zprávy paní Rodriguez, tak však budu schopna se k tomu vyjádřit. No a e, naštěstí to velice dobře funguje i v té delegaci z Chile. Tady se domnívám, že v Latinské Americe je Chile zemí, když to nyní nahlížíme, je um, takový krásný, taková um, krásná země z pohledu vyváženosti, z pohledu rozvoju, rozvoje to je navíc jedna z nejstarších dohod o přidružení s nějakou zemí eh, v tomto regionu, už od roku 2002. Tam už se ale samozřejmě od té doby mnoho odehrálo a nyní je na čase a přímo nutné to modernizovat. Co na mě udělalo zejména velký dojem, a to zcela jasně zde popsala i paní Rodriguez, totiž, že Čilané jsou velice aktivní a že chtějí v praxi modernizovat. A to rovněž v tomto je musíme i podpořit. A já doufám, že mě podpoří i tento výbor, abychom co nejrychleji dospěli k modernější smlouvě, k modernější dohodě. Harmonogram je napjatý, ale my už jsme dobře připraveni. Co mě těší zejména, úzká spolupráce s vaším výborem a naší delegací. Ta delegace, to je takový ten společný výbor, je fakticky výsledkem mm, vzniku dohody o přidružení a už léta úspěšně spolupracuje jak s Evropskou stranou, tak i s Chile. Tedy se domnívám, že zde budeme schopni do této debaty dobře přispět. Domnívám se, že po diskusích, které zde proběhly v minulých letech, máme veškeré cesty přístupné k modernizaci. Vše můžeme položit na stůl, co se týče obchodu, všechny aspekty a vypořádat se ještě s těmi 17 bilaterálními eh, obchodními dohodami, eh, které mají jednotlivé členské státy a Chile pokud bychom i toto mohli do našich snah začenit, tak i to by bylo dalším dobrým výsledkem těch modernizačních snah. Otázka po, tedy volání po transparentnosti z evropské strany. Na tu jsou, vola, jsou ty reakce stále lepší, stále kvalitnější nyní probíhají diskuse s občanskou společností. Čilská politika to vnímá jako novum, jako pokus a já sama jsem se přesvědčila, když jsem sama se v Chile sešla s občanskou společností, s jejími představiteli, oni jsou rovněž přístupní novému tvaru obchodní politiky a zároveň ale chtějí hájit zájmy skupin, které reprezentují. Já jsem velice ráda, že hledají své místo a že je i nalézají, což často není snadné. Ještě jedna větička k dohodě o obchodu s ekologickými produkty. Tam se ukazuje, jak se situace v posledních letech vyvinula, nakolik, že už nyní nám připadá tak významné věnovat se konkrétně ekologickým produktům, že budeme schopni si ty etikety, to označování ekologických produktů uznávat na obou stranách, což je významný krok k tomu, že všem dáváme najevo, že v Latinské Americe se zemědělství vyvíjí, překotně se vyvíjí a že na tom záleží jak evropským spotřebitelům, ale i výrobcům v Latinské Americe, v Chile, No a i tamnějším spotřebitelům. A já bych si přála, aby paní eh, Rodriguez, či spíše přeji paní Rodriguez mnoho úspěchů v jejich snahách, aby vše postupovalo ku předu rychle. Je to důležitý, významný milník a aby vše dobře dopadlo. To si přeji, to přeji všem z nás, abychom měli celou eh, dohodu o přidružení opravdu už v moderním hávu. Děkuji to your first remark. A vracím se k vaší první připomínce. Ano, v tomto výboru to vždy běží rychle a efektivně, pracujeme přesně a vždy se soustředujeme na řešení a ne na problémy. Vůbec jsem ne, o tom nepochybovala. Pan Salafranka, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak i předchozí, já chci zdůraznit, že Chile je opravdu dobrý příklad spolupráce mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. Je to jedna z prvních zemí, se kterou jsme podepsali takovouto dohodu o spolupráci. Je to také první země, se kterým jsme podepsali dohodu čtvrté generace s ustanoveními o mezinárodním obchodě. A takovéto dohody vedly ke skvělým výsledkům. Mám za to, že modernizace stávající dohody je nezbytná, protože Evropská unie je v jiné situaci, než když byla podepsána tato dohoda. Já sám jsem v Evropském parlamentu byl tehdy zpravodajem. Dnešní dohoda musí být pochopitelně ambicioznější, inkluzivnější a už o tom hovořil pan Mato. Paní zpravodajka zmiňovala tři věci, které jsou potřebné. Za prvé je potřeba zlepšit a zjednodušit zásadu původu. Je potřeba motivovat k výměně investic a také zabývat se službami. To je oblast, která ve stávající smlouvě není dostatečně dobře ošetřena. A potom ještě jedno téma. Vím, že se mohu spolehnout na pochopení členů tohoto výboru. Tlačí na nás čas. Paní komisařka Malstrom hovořila o tom, že máme omezený čas, ale nezapomínejme na to, že v Chile za chvíli bude spuštěna volební kampaň a potom nás čekají ještě volby do Evropského parlamentu, takže je potřeba se věnovat dostatečně harmonogramu. Beru v úvahu několik aspektů, Já myslím, že bychom k tomu neměli vystupovat, že bychom k tomu neměli přistupovat paternalisticky. Je to sice malá země, ale je důležitá. A takováto dohoda by měla vycházet se zásady oboustranné výhodnosti. A pane předsedo, proto jsem chtěl apelovat na to, aby harmonogram, který zmiňovala paní komisařka, byl vzat v úvahu. Tak, aby bylo možné při vyjednávání rychle postoupit ku předu. A doufáme, pane předsedo, a doufejme, že ta jednání nebudou příliš složitá, Možná, že se pletu, ale my neočekáváme žádné zásadní těžkosti a doufáme, že budeme schopni ratifikovat tuto dohodu co nejrychleji ještě před koncem. A nyní má slovo Evropská komise. Máme tady dva zástupce. Matias Jergensen z generálního ředitelství obchod, kterého dobře známe, a pan Martin Placa z generálního ředitelství Agri. Prosím, kdo chce začít? Prosím. Děkuji mnohokrát za slovo a přeji dobré odpoledne. Jmenuji se Martin Platas a jsem z generální ředitelství pro, pro zemědělství. Pracuji v eh, odvětví mezinárodního obchodu. Bohužel vedoucí odboru tady dnes nemohl mezi nás přijít. V každém případě bychom chtěli reagovat na určité obavy pana Mato týkající se ekologické produkce. Nemohu toho říct o mnoho více, než je zmíněno ve zprávě. Ta zpráva je totiž velmi vyčerpávající. Hovoří se tam o všech výhodách této dohody. Nyní k transparentnosti. Ještě předtím, než Evropská komise začala vyjednávat, o tom informovala v listopadu 2015 jsme tedy informovali před začátkem a potom v březnu roku 2016 jsme informovali o průběhu. Ještě předtím, než byla iniciována, iniciována tato dohoda. Tedy poskytli jsme informace jak radě, tak parlamentu o průběhu vyjednávání. Pan Mate zmiňoval určité obavy o otázkách FAO a o zásadě rovnocenosti. Aktivní látky pocházející ze třetích zemí a uznávání jejich adekvátnosti je určitě jednou z našich priorit. Veškeré látky, které zmínila čilská strana v, tom, v této dohodě, jsou v Evropské unii přípustné. Takže jsem chtěl vás eh, ubezpečit o tom, že strana čilská se maximálně snažila o to, aby se přizpůsobila našim požadavkům a vyškrtli ze seznamu ty látky, které nejsou v Evropské unii povoleny. Takže si opravdu myslím, že výsledek konečný byl vyvážený. Teď, co se týče kontrol CVO, a kontrol ve třetích zemích. Tato zpráva se nijak neliší od zprávy veterinární a potravinové agentury Evropské unie. Opravdu tam nejsou žádné zásadní rozdíly v těchto zprávách. Pokud vznikly nějaké problémy, tak to bylo zmíněno a byla zmíněna korektivní opatření. Pokud daný stát nápravná opatření neprovede, tak my to bereme na vědomí. Stalo se to například v případě Indie. To je například země, kde už nemáme rovnocenou situaci u zpracovaných výrobků a následně jsme to vyškrtli ze seznamu u Indie. To je z mé strany víceméně všechno. Děkuji. Děkuji, Matias má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár krátkých připomínek. Jak říkala řada poslanců a poslankyň, s Chile máme výborné vztahy, máme dobrou dohodu, ale řada věcí už zastarala a je možné je změnit a modernizovat. A právě proto bychom rádi předložili ambiciozní reorganizaci obchodního pilíře této dohody. Tato část vztahu bude zcela přepracována. Znamená to, že chceme daleko větší přístup na trh, co se týče služeb i zboží a také zadávání veřejných zakázek. Budeme požadovat lepší pravidla u práv duševního vlastnictví, zeměpisného označování, a moderně přistupovat k investicím a jejich ochraně, včetně podpory vícestraného investičního soudu. A jde nám také o program hodnot. Tam si myslím, že u Chile je dobrá šance, že se dopracujeme k dobrým výsledkům. Je potřeba, abychom byli ambiciozní jak v oblasti trvale udržitelného rozvoje obchodu, tak v oblasti obchodu a genderu, o čemž správně hovořila paní komisařka na dnešní konferenci. Co se týče obchodu a trvale udržitelného rozvoje, konstatuji, že návrh usnesení je velmi ambiciozní. Soustředuje se také na prosazování v praxi. V této oblasti si uvědomujeme, o jak důležité téma jde a také budeme muset reflektovat výsledky reflexního procesu Evropské komise a budeme o tom komunikovat s parlamentem a s radou. Co se týče obchodu a trvale udržitelného rozvoje, tak jsem chtěl pouze poukázat na jednu věc. Návrh usnesení žádá o ratifikaci a řádnou realizaci určitých úmluv, úmluv, které neratifikovaly všechny členské státy. Chtěl jsem vás na to upozornit, protože pokud tam budeme hovořit o účinném provádění takovýchto úmluv FDA, tak by z toho mohly vyplývat povinnosti těch členských států, které neratifikovaly dané úmluvy, tak učinit. Obecně ale vnímáme tento návrh velmi pozitivně. Máme za to, že je to užitečné, užitečný signál vašeho přístupu k této problematice. A děkujeme za podporu Evropskému parlamentu u těchto jednání z Chile. Děkuji. Co se týče provádění kapitoly o pracovním právu v praxi. Tady jsem chtěl ocitovat místo předsedu Timmermance z 10. května, kterýž to řekl, že budeme vyžadovat, aby veškeré obchodní dohody Evropské unie obsahovaly daňovou spolupráci a závazné sociální a ekologické ustanovení, včetně sankcí v případě porušování těchto ustanovení o životním prostředí a sociálních podmínkách. Takže tady si myslím, že postoj Evropské komise je zcela jasný. A to tež nacházím i ve zprávě. Takže dávám slovo zpět zpravodajce. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V prvé řadě chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám. Děkuji také meziparlamentní delegaci a jejímu vedení za veškerou práci a podporu při přípravě této zprávy. Je pravda, že máme zájem o ambiciozní dohodu, ale proto musíme mít řádné podmínky. Všechny strany to takto chtějí. Čili Čile nezdílí pouze hodnoty s náma, ale také takováto dohoda podporuje vzájemnou důvěru. Myslím si, že to celé pomůže znovu nebo budovat silnější důvěru vzájemnou mezi Evropskou unii a Čilem. Když se podíváme na vývoje v mezinárodní politice a na nové hrozby, tak je jasné, že je potřeba vysílat pozitivní signály občanům. Jedná se o ambiciozní dohodu. Ta kapitola o trvalo udržitelném vývoji, jak říkal pan předseda, je v návaznosti na to, co říkal pan Timmermans. Kapitola týkající se sociálních a ekologických práv musí být závazná. A nejlepším nástrojem k dosažení tohoto cíle je tato dohoda. Je potřeba, abychom tady jasně komunikovali. Nemusíme se bát přílišných ambicí a doufám, že tato dohoda bude opravdu příkladem. polovina občanů tam chtěla právě kapitolu týkající se genderu. Takže rovnoprávnost mužů a ženy je tady určitě důležitou věcí. Děkuji. Pozněvací návrhy musí být předloženy do 22. června 18. hodiny. A o zprávě budeme rozhodovat 11. července. V plénu bude projednávána v září, takže to běží dost rychle. Konec konců jako vždy. A budu schopen říci panu Salafrankovi, že i my budeme tlačit na rychlou ratifikaci. Děkuji a nyní ke krátkému slyšení týkající se práv duševního vlastnictví. To je číslo 26 na bodu pozoru jednání. So. So, um, our short... Takže naše krátké slyšení o duševním vlastnictví, právech duševního vlastnictví. Máme tady eh, naše eh, vzácné hosty, pana Antonia Campinose, ředitel Eh, kanceláře pro eh, duševní vlastnictví Evropské unie. Vítejte. A Carlos Korea, profesor Centru interdisciplinárních studií průmyslu vlastnictví a ekonomiky Právnické fakulty Univerzity Buenos Aires. A toto by mělo být mm, v rámci video konference, audio konference. Můžete mm, signalizovat, zda tato eh, audio konference funguje? Ano, dobře. Takže můžeme začít. Duše, práva duševního vlastnictví e, jsou důležitým nástrojem pro zajištění inovace, v rámci Evropské unie a také export a také zajištění pracovních míst našeho průmyslu. Hlavní rámec je dohoda TRIPS, právní rámec, který poskytuje nástroje. A za druhé pak máme IPR v bilaterálních dohodách, jako je CETA. Eh, se týká designu patentů a podobně. Otázka je samozřejmě, zda je to dostatečné z globálního hlediska. Chceme širší, si udělat širší představu IPE, o IPR především politické, ekonomické důsledky IPR eh, v mezinárodním obchodě. Já začnu prvním kolem našich expertů a dám slovo jako prvnímu Antoniu Pinosovi. Vážení členové výboru INTE, dámy a pánové, Eh, děkuji za pozvání na toto slyšení o mm, duševním vlastnictví v mezinárodním obchodě. Chci poděkovat panu Langovi za mm, tuto příležitost, která následuje po minulé návštěvě ve výboru INTA kanceláře pro duševní vlastnictví. Já chci připomenout eh, mm, co dělá naše kancelář, jak přispívá v eh, duševní vlastnictví v mezinárodním obchodu. Především eh, důležitými právy jsou eh, evropský trademark a registrované průmyslové vzory. Je naše kancelář zajišťuje, aby toto hladce fungovalo ve, ve spolupráci s orgány v členských zemí. Asi 70 značek a vz, průmyslových vzorů je z evrop, je evropských podniků, malých i velkých, a platí po celém světě. IPO je e, financováno poplatky uživatelů, proto s výjimkou některých specifických úkolů které mm, z toto probíhá bez nákladů pro evropský rozpočet. Tento model také znamenal, že jsme byli schopni vzít na sebe další úkol, jako spolupráce s EU, výzkum. Také přispíváme mm, práce dalších evropských agentur. Cílem bylo, aby systém IP v EU i globálně fungoval lépe v zájmu uživatelů i společnosti jako celku. Mm, tato součást naší práce je nejvíce relevantní pro stávající slyšení. E, mezinárodní e, role plní ve spolupráci s mezinárodními organizacemi nebo s jinými agenturami bilaterálně, funguje jako implementační Eh, agentura pro evropské projekty pro IP. Mm, zvyšuje eh, se tím povědomí role IP v ekonomice a společnosti, eh, také zasahuje za hranice EU. Mm, v posledních letech kancelář fungovala jako implementační agentura pro evropské produkty v oblasti EP v Číně, v ASEANu, Rusku a Indii. Kancelář mm, nedávno propsal něk- několik dohod s Evropskou komisí o implementaci tří nových projektů v Číně, Jihovýchodní Asii, Latinské Americe s celkovým financováním 22 milionů euro. E, výsledky jsou důležité pro uživatele e, IP v EU a proto mm, tady e, celkový příspěvek 15 celkového rozpočtu každého projektu. Všechny evropské projekty mají přínosy vedle vytvoření funkčního systému IP, který funguje efektivněji pro uživatele. V oblasti obchodu EU pomáhá podnikům, aby využívali globální příležitosti, um, podporuje růst, pracovní místa, konkurenceschopnost, investice. EU především ty projekty, které mají podpořit implementaci a dojednávání mm, dohod o volném obchodu. Um, IP projekty v mnoha eh, částech světa dává IP širší perspektivu, než tomu bylo před několika lety. Nicméně je přirozené, že role kanceláře byla rozšířena tímto způsobem vzhledem k významu, jak je IP má pro ekonomiku a společnost. Uh, Eh, práce Evropské observatoře eh, byla významná pro od roku 2012 při rozšiřování povědomí, také je to velmi relevantní pro dnešní slyšení. Já si pamatuji slova Michela Barniera, když navštívil kancelář v roce 2012, mluvil o e, své roli komisaře pro vnitřní trh a služby, že co se týče padělání. Komise musí nejprve situaci pochopit a pak teprve jednat. E, kancelář zajišťuje první část této misi. E, dávali jsme skutečná čísla e, mm, v tom smyslu, jak přispívají podniky, které využívají IP, abychom pochopili roli IP v moderní společnosti. Například Výzkum observatoře mm, v souvislosti s patentovým úřadem ukazuje, že o sektory, které jsou intenzivní na IP, podporují 30 pracovních míst, 42 HDP, 90 externího obchodu. Eh, eh, obchodní značky, úmyslové vzory, patenty se často používají v kombinaci a všechny přispívají k zajištění toho, aby kreativní lidé měli prospěch z investic, které do toho vložili. V moderním světě sektory, které využívají IP intenzivně, jsou také ti, které, ty, které platí lepší mzdy a vytváří kvalitní pracovní místa. Následná studie, která posuzovala dopad práv IPR na úrovni společností, včetně malých a středních firm, ukázaly, že SMI kteří, který vlastní alespoň jeden den patent nebo průmyslový vzor, mají o 32 vyšší výnosy na zaměstnance než ty, které nevyužívají IPR. Důležité studie ukázaly, že padělané zboží, které se vyrábí a distribuje v EU, má negativní, velký negativní dopad, protože legitimní podniky eh, ztrácí 90 miliard eh, ročně a 80 eh, tisíc, 800 eh, tisíc pracovních míst. Dopad na mezinárodní obchod je také obrovský. Tady se chci zaměřit na závěru své prezentace. IPR jsou mm, důležitými stavebními prvky moderní ekonomiky. Zajištění práv IP je nezbytné pro zajištění rovných podmínek. Pevná práva duševního vlastnictví jsou důležitá i pro rozvojové země, protože umožňují investice a porušování těchto práv nelze vnímat jako problém jenom pro majitele značek. Jsou důležitým narušením trhu a proto ohrožují ekonomický růst, vytváření pracovních míst a lepší život pro občany. Z tohoto hlediska eh, zmapování mm, tohoto problému eh, naše kancelář spojila síly s OECD, aby studovala eh, porušování práv mezinárodní obchodu. Ty čísla jsou příliš vysoká, vůbec tak vysoká, že se to ani nedá pochopit. 460 miliard dolarů je jsou výnosy z prodeje padělaného zboží. E, a ta částka je, se stále zvyšuje. Já bych to dal do kontextu. Globální obchod v padělaným zboží nebo pirátského zboží se rovná e, hrubému národnímu produktu Portugalska, Řecka a Bulharska dohromady. Procentuálně padělané zboží představuje 2,5 všeho veškerého globálního obchodu, v EU 5 dovozu v rozvojových zemí, rozvinuté země jsou postiženy nejvíce samozřejmě. Zprávy observatoře ukazují, že padělení a piráctví je na vzestupu. Tyto fenomény jsou eh, ekonomickou hrozbou. Často eh, se z nich financují kriminální sítě, mm, eh, drogy i pašování lidí. My víme, že bychom měli také jednat Aktéři a uživatelé se o to snaží. Vyřešení padělání je, není snadné. Ani jedna organizace nebo agentura to nemůže vyřešit sama. Jasná strategie a koordinované úsilí. To je jediná cesta vpřed. Podívejme se na možnosti akce. Nejprve v rámci EU. Uživatelé žádají revizi směrnice o uplatňování IP, aby implementace v členských zemích byla koordinovaná a efektivní. Také žádají um, nové, nové nařízení směrnici, eh, když dochází k revizi této oblasti práva. Týká se to vlaku, všeho, satelitů, vlaků, lodí, a jde o e, pracovní místa v rozvinutém smítě. Význam průmyslových vzorů mm, byl jasně demonstrován pozitivní reakcí všech aktérů na první mm, udělování cen za design. Mm, design je vlastně to oslavou e, evropské kulturní diverzity je nutné to chránit. Vedle perspektiv modernizované legislativy a designu je také třeba chránit e, zemědělské e, značky. A tady chybí, tady vlastně promeškáváme příležitosti, pokud nezlepšíme vlastní legislativu v této oblasti. A na závěr e, mm, je pochopení významu IP sektorů Eh, které jsou náročné na IP k celkové ekonomice a míru padělání v globálním světě. Je to tedy globální záležitost, proto se to musí řešit i na úrovni VTO, specificky v rámci dohody TRIPS o obchodních aspektech duševního vlastnictví. My víme ze studií v EU, že firmy, které nerespektují IP, vlastně vytlačí pracovní místa z legitimních podniků a také nejsou samozřejmě počítány v eh, číslech růstu. Jsou to důležité eh, ta čísla pro země, které jsou ještě eh, které jsou rozvojové a je velký zájem o studie o ekonomickém přínosu. Již proběhly diskuze o metodologii s Mexikem, Tureckem, deseti zemí ASEANu, Peru, Maroko, Maroka studie e, ekonomického příspěvku a jejich e, replikování jenom přispívá k zájemnému porozumění toho, o co jde a pomůže EU vymyslet strategii na mezinárodní úrovni. Zpráva OECD o e IP je um, zpráva o ztracených výnosech pro vlády, ztracené pracovní místa, ztracené příležitosti pro růst, což by mohlo přispět k lepší budoucnosti našich občanů, včetně mladých. Respektování IP je otázka pro všechny společnosti i občany v EU, i pro rozvojové země. A tady eh, je to pro nás společná výzva. EU by měl jednat v zájmu občanů i spotřebitelů. Děkuji vám. Eh, Děkuji vám za takto komplexní obraz situace, pane Campinosi. Nyní se pokusím kontaktovat pana profesora Koreru. Pane profesore, slyšíte mě? E, tato část není tlumočena. Okay. Good afternoon, can you hear me? Good afternoon. So uh, we will have you. Dobré odpoledne. Jste s námi, i když e, pouze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 Předseda, mám dojem, že digitalizace v tomto případě se nemá čím chlubit z pohledu technologického pokroku. Ano, spojení bylo přerušeno. No, we can't hear you. Okay, can you hear me now? That's better. Should I go on?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 Thank you very much for this opportunity. Perfect. Profesor? Výborně, pane profesore. Děkujeme, že jste si našel čas, abyste nás obeznámil se svými úvahami o posilování duševního vlastnictví. Někdy skutečně komise neprovádí to, co se parlament snaží navrhnout. To je malinký problém, ale pracuje se na tom. Jsou nějaké komentáře, případně otázky ze strany kolegů? Heidi Hautala jako první. Děkuji. Já musím říci, že opravdu ta prezentace na mě udělala velký dojem. Prezentace z Buenos Aires. A ráda bych v té diskusi týkající se flexibility pokračovala. Těch možností, kde by VTO, případně dohoda TRIPS, nám mohly poskytnout širší platformu. Jak zde bylo řečeno, jak můžeme vyjasnit flexibilitu eh, v rámci VTO či dohody TRIPS, jak by se to konkrétně dalo? A druhá otázka. Jste toho názoru, že protekcionismus duševního vlastnictví jehož jsme svědky ve třetích zemí, by mohl brzy ztratit na významu v tom smyslu, že jakmile se podepíše dohoda o volném obchodu, bude vše volným způsobem procházet kromě znalosti. Je to něco, o čem se tedy brzy bude hovořit z pohledu něčeho, co už je neaktuální? Děkuji, říká předseda. Nějaké další připomínky, případně otázky? Nikoliv. Dobrá. Obracím se tedy na našeho pana profesora, aby odpověděl. Pane předsedo, ještě, jestli by vám to moc nevadilo, já bych vůbec nebyla zklamaná, kdyby ještě někdo jiný případ, někdo zná odpovědi na tyto mé otázky, kromě pana Koreje, na ně odpověděl. Předseda komise. Má komise co dodat? Ano, prosím tedy. Ano, já jsem z DG Trade právě z příslušného odboru pro duševní vlastnictví. My stoprocentně podporujeme prohlášení z Doha, které bylo dohodnuto a rovněž i v tom smyslu podporujeme postoj parlamentu. Mně připadá eh, prezentace, kterou jsme si zrovna vyslechli, trochu zmatečná, pokud si to smím dovolit říci. Za prvé, nejdříve hovoříme o rozvojových zemích a pak eh, o eh, tom, jak s nimi jsou uzavírány ty dohody o volném obchodu. My je neodsuzujeme, ono je to na těch partnerech. To je velice důležité si to uvědomit, protože možná může být matoucí to, co jsme si zrovna vyslechli na čem rovněž záleží otázka dat a ochrany dat v obchodu. My žádáme o ochranu dat například co se týče klinických studií, ale to je součástí TRIPS, tam je bod 9 a tam jde o konkretizaci toho, co je v rámci TRIPS a pak ještě ochrana, která překračuje 20 let na patenty. Když hovoříme o arkokemikálích nebo um, farmaceutických látkách, tam je ta ochrana mnohem delší, protože musíme chránit jak spotřebitele, tak eh, naše občany obecně. A tam ta záruka tedy vypadá tak, že minimálně ta ochrana trvá pět let a ta mimořádná ochrana maximálně 15 let, tedy eh, účinná ochrana nepřekračuje 20 let. To je něco, co bych tam rád poopravil. Děkuji říká předseda, a pan Kampinos jako první odborník. Ne? Pan Kora. Eh, slyším to se spoždění. Uh, the representative of the European Commission saying that uh, there are no free trade agreements entered into with uh, developing countries.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 Ano. V takovém případě a ještě Heidi, ale přece ty otázky, já nevím, zda jsem se nevyjádřila dost jasně, ale pan Korea mi na ně nepodal odpovědi. Pane profesore Koreo, mohl byste odpovědět naší kolegyni paní Hautale? Not, I, I couldn't really get the question, huh, because uh, there was problem, problem with the system.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 Neměli bychom si nechat kazit život technologií. Ano, já ty otázky zopakuji. Tedy, pane Koreo, vy jste zde citoval jakoby stanovisko Evropského parlamentu v tom smyslu, že se obracíme na komisi, nebo měli bychom se obracet o e, větší flexibilitu a vyjasnění čehokoliv, co je třeba. A já bych si ráda vyslechla vaše konkrétní uh, návrhy, jak bychom tu flexibilitu mohli požadovat a kde jsou ty příležitosti. A pak ta druhá otázka. Vypadá to z vašeho pohledu tak, že protekcionismus v oblasti duševního vlastnictví, který vidíme v rámci TRIPS, je vlastně už neaktuální v tom smyslu, že by vše už mělo mít volný průběh, kromě znalostí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 But it's legitimate to ignore the European Parliament's recommendations and also to follow um, an approach which is, which is in, clearly in contradiction with human rights obligations. Thanks a lot, Professor Correa. So... Děkuji, pane profesore Korea. A ještě pan Gatmat. Máme ještě čas, nebo už ne, pane předsedo? Pokud tedy čas máme, tak bych si dovolil připomínku. Uh, Eh, fascinující je tato diskuse, to musím říct, a blahopřeji kolegyni za její um, opravdu výstižné otázky. A problém by bylo možné definovat následujícím způsobem. Někdo něco vynalezne a pak by z toho měl mít nějaký prospěch, aniž by ho někdo oškubal, že to nazvu takto lidově. Ale je tady zcela základní konflikt, který spočívá v tom, že někdo něco vynalezne a například u léku je to velice obtížné, obtížnější než kdekoliv jinde. Když Alexander Fleming například vynalezl penicilin, tak to byl jediný člověk v Paddingtonské nemocnici, který si vzal mikroskop a objevil E, příslušné bakterie. Ale pokud někdo vynázne něco, co se pak obecně rozšíří v nějaké části světa a to vlastně zdarma, tak se jim pak ta investice nevrátí a to je brzdou pro další vynálezy, pro další nové léky. Určitě to tady budou schopni jiní popsat ještě výstižněji než já. Já mm, jsem zde eh, snažím účastnit diskusí a děkuji vám za pochopení, že mě nasloucháte na to, totiž ale teď názor nemám, já se táži. To je taková neřešitelná hádanka, takový hlavolam. Nevím, zda by někdo mohl navrhnout v několika sekundách cestu, jak na to, a případně i odpovědět na ten hlavolam možná je i neobvyklé, že mnozí přikivujete. Je tady nějaká reakce od panelistů? This, well, uh, you know, uh, is saying that uh, invention should be uh, available at no cost. So nobody is saying that there should be no recognition of the patentee's rights uh, to charge a price. Uh,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 máme už širší obraz situace a zcela jasné poselství, že komise musí bedlivěji naslouchat parlamentu. To jsme s povděkem kvitovali tento závěr. A přecházíme k druhému panelu. Zde rovněž dva na slovo vzatí odborníci Marie Patrulo, starší zodpovědný za ochranu značek z příslušného združení a IUP a eh, pan Střižanovský z OECD. A přepínáme na aspekt jak odvětvových eh, pohledů a starostí, tak i um, hospodářských akceptů. Paní Patrulo jako první. Děkuji. Um, děkuji za tuto zajímavou rozpravu. Začnu tím, že eh, vám sdělím, že pracuji v obchodních značkách, zabývám se jejich ochranou, ráda se pustím i do patentových záležitostí, ale uh, spíše je budu předávat eh, odborníkům, když budou pak techničtější. Jak už bylo správně řečeno, jsme Evropské združení pro značky a byla jsem zde přizvána, abych se vyjádřila k pohledu z pohledu našeho odvětví. 1800 firm reprezentujeme a doufám, že některé z těch značek i dobře rozpoznáváte. Máme jak korporátní členy, tak i jako celoevropské združení máme i zeměpisné pokrytí díky národním združením. Omlouvám se těm, kteří jsou ze zemí, které nejsou modré. To neznamená, že by tam nikdo z té země nebyl. Spíše jde o to, že tam není národní združení přítomno, které by bylo naším členem. A teď obchodní značky a jejich padělávání. To je na co se soustředujeme. Já se soustředím právě na ty padělky, eh, jenom proto, že se jedná o koalici. Já se omlouvám, že to nepřečtete, to by nepřečetl nikdo, ale já vám pak rozdám ty průsvitky. My jsme koalice nositelů práv a združení. Celá řada odvětvových združení, některé globální, pak ještě Národní skupiny pro boj s padělky a všechny nás spojuje jeden cíl. Boj s metlou, padělávání a piráctví v Evropě. A byla jsem požádána, abych konkrétně hovořila o ochraně značky. Proč se tím vůbec zabývat? Kromě všech těch právních záležitostí, obchodní značka je hrdým znakem pro spotřebitele, rozpoznatelným znakem, kterému důvěřujeme, protože obchodní značka se pojí s tou značkou jako takovou, s um, je to víceméně eh, ten základní kámen, na něm stojí katedrála. Samozřejmě jde o udržitelnost, o inovaci, o růst. A to se snažíme podpořit. Upřímná soutěživost, hospodářská soutěž, zajišťování pracovních míst, padělky. Je to významný jev. Já už 15 let opakuji eh, tuto floskuli. My to dokážeme vyrobit a oni to dokáží padělat a to bohužel je neustále. Falešné žiletky, falešný krém, falešnou eh, pušku. Někdy se říká, že to je jenom něco eh, nedůležitého, ale ono je to levný způsob, jak přijít k velkému balíku peněz a odráží se to přímo na uh, tom, jak pak spotřebitel, co z toho má spotřebitel. Někdy kupujete padělek vědomně, někdy nevědomně. Například, když vidíte fotko v internetu a když já se podívám na své odvětví, koupíte-li si šampon, tělový krém nebo na bruselských ulicích například ochranu proti slunci a stojí to přesně stejně jako ten nepadělaný výsledek a výrobek, ale pak najednou se spálíte na slunci, tak ano, má to hmatatelné dopady na spotřebitele tady, když už jsme s panem ředitelem hovořili o těch statistikách, tak jsme hovořili o sektorálních studiích. Kolik nás to přesně stojí, co se týče například uniklých pracovních míst? 800 tisíc pracovních míst, to je o co přicházíme. A abychom si to dokázali představit, například v regionu Bruselu 439 705 pracovních míst, téměř dvojnásobek těch, eh, kteří zde vůbec zaměstnání mají, přišlo o zaměstnání z důvodu padělku. Má to význam? No samozřejmě. 90,3 miliard eh, prodejní hodnoty. Mm, a eh, to znamená, že je mnoho lidí propouštěno. Pak daňové úniky obnáší to 14,6 miliardy daní, které jsme nebyli schopni vybrat. A to v době úspor není zanedbatelné. A nyní si položme otázku, kam ty peníze směřují. Eh, je to do kapsy někomu, kdo z toho zaplatí jiného zaměstnance, případně konkurence. Ne, to jde do kapsy eh, organizovanému zločinu ehm, lidem, kteří eh, páchají zlo. Tady je zpráva francouzské kolegyně týkající se eh, padělku a terorismu. To už nejsou pouze nějaké hm, pohádky, to jsou tvrdá fakta. A musíme je brát vážně. Tedy odpověď na otázku má, eh, mají padělky význam, zní jednoznačně ano. A nyní 5 dovozu do Evropské unie jsou odhadem padělky. Ano, někdo může říkat, že je to jenom dovoz. Není to něco, co my vyrábíme ani co vyvážíme. Ale 5%, když se podíváme na tuto místnost, jeden z 20 výrobků je padělek. Někdy jsou to malé zásilky, přijíždějí kurýry a je to těžké to nějak kontrolovat. Ale já tvrdím, že 5% dovozu nepřijíždí pouze v těch obálcích a v těch malých krabičkách. Musí se to k nám dostávat i ve velkých lodích. Máme velice koncentrovaný provoz těch eh, lodí dopravních a tam rozhodně se nejedná o drobnost. 2,5 světového obchodu. V dolarech vyjádřeno 461 miliard. To nejsou drobné. A 50 všech dovezených věcí dovezeného zboží přijíždí ve velkých kontenerových lodích. Kam? Bohužel to znovu všechno nemůžete vidět. Za prvé Rotterdam, za druhé Antwerp. Fantastické přístavy. Avšak nejsou to spotřebitelská centra EU. Tam to nejdříve připluje a pak se to přepravuje jinam ať už lodí, anebo jiným tranzitem. A tady musíme spolupracovat. Jak? Tedy jak se chránit? Za prvé, tady vážený kolega po mé levici, registrujeme si naši obchodní značku. Nekupujete si přece auto a nenecháte je před dveřmi a ty necháte otevřené a ještě klíč ve dveřích. Ne, pokud si pořídíte auto, tak je pak registrujete, ať už místně nebo v rámci svého státu nebo globálně. A na úrovni členského státu tady by nemělo jít pouze o členské státy EU. Existují určité země ve světě, které jsou známé svými padělky. A pokud o tom víte, tak si tam právě registrujte svou obchodní značku. Proč? Protože první linie obrany je, jsou cla, pohraničníci a tam oni to mohou zastavit, ten vstup zboží do země, pokud máte registrovanou obchodní značku a je jasné, že to je padělek. Další krok, vyplňujete žádost o další kroky, o postup. To je dokumentace, kdy v podstatě to vypovídá o tom, že tady jsou moje práva, tady je registrační číslo, tady je moje číslo telefonu, udělejte s tím něco Ono se to odehrává párkrát do roka, někdy si celníci vyžádají dodatečné informace. Proč? Celníci jsou schopni kontrolovat pouhých 1,5 obchodu a my musíme analyzovat riziko ještě než se to dostane na tu celnici. Proto potřebujeme e, další informace. Vidíme, že se někdo snaží schovat a přesto to do nějakého přístavu dopravit. Takže jedna z mnohých e, našich aktivit spočívá v tom, databáze pro vynucování akce, to bude uh, způsob, jak my něco těm celníkům dodáme rychle. My jim to tam eh, uploadujeme a oni si to stáhnout a to co nejdříve. Z pohledu nositele práv můžeme říci, my víme, kdo jsou ti lidé. My to oznámíme na policii a pak už si to musí předávat mezi sebou orgány pro vynucování práva. Pokud to projde celnici, tak se musí pracovat v terénu, například s policií, s vyšetřovateli, někdy se musí přistoupit i k raci a někdy dochází i eh, k poškození tělesné schránky, ale musíme. Eh, Olaf například eh, je významný, cený partner Europol, Interpol, výborné organizace a připravené nám pomoci. To je například kampaň Europolu Eh, skvělé informace v přístupné podobě, podívejte se na jejich webové stránky. A nyní na úrovni kontaktu s veřejností. Nejdříve zde musím poděkovat DG Tray, protože ty IP dialogy, hm, hovory s protějšky, kde jim sdělujeme, i vy, i my máme problém. Zkusme přijít na řešení společně. Už jsme tady s panem ředitelem zmiňovali key a jiné podoby pomoci třetím zemím. A jelikož už jsme vše probrali, jak s právníky, tak i s jinými partnery, zjišťujeme, že po tom prvním kroku je třeba zapojit do všeho i ty výrobce, kteří chtějí tvořit, vyrábět, dávat pracovní místa, to je dvousměrný provoz. Co ale potřebujeme, je způsob, jak prosadit svá práva. V některých částech světa eh, potřebujeme eh, zóny volného obchodu, které budou legální, které budou podporovat eh, legální volný obchod. Prosíme zpřístupňujte tyto prostory policejním a jiným orgánům, aby mohli konat svou práci. Po těchto mm, děkovných slovech komisi děkuji i Evropskému parlamentu. Někdo například eh, toto falešné padělné zboží vyrobil a někdo to pak prodal. A tady vám mohu říci, že to ta značka tam je bezprávem a někdo to dokonce i přepravil a kromě e, dopravních lodí či vlaků, to může být kurýr, to může být nějaký obchodník online, ale kdokoliv z nich, kohokoliv z nich se to týká. Jsou to jedinci, kteří si ilegálně vydělávají. A proto já jsem velice vděčná, že Evropský parlament minulý týden 15. června přijal usnesení o um, e, prodej online a tam se mezi jinými zmiňuje, že všichni aktéři v hodnotovém řetězci, včetně e, podostředníků, jako například poskytovatele internetových služeb, musí e, účinnějším způsobem bojovat s paděláváním, tím, že budou aktivním a přiměřeným účinným způsobem jednat. To je něco, co potřebujeme. Budou spolupracovat s námi, aplikovat řádnou péči. Je to ku prospěch jak politických činitelů, tak policejních soudních složek i hospodářského růstu a navíc chráníme spotřebitele. Děkuji. Eh. Děkuji. To byla jasná zpráva. Jak to teď vypadá s hospodářským dopadem padělku? to je otázka na OECD. Vážený pane předsedo, poslanci a poslankyně, děkuji mnohokrát za to, že jste mě pozvali. Zastupuji OECD, což je mezinárodní veřejná organizace se sídlem v Paříži. Máme tam řadu ekonomů, statistiků, kteří se snaží z těch dat vytvořit důkazy, které jsou potřebné pro vytváření politických rozhodnutí. Takže pár diapozitivů obsahujících data o dopadu. Za každým tímto slajdem stojí metodika a spousta údajů. Jak jsem říkal, OECD je veřejná instituce, která se soustředuje na hospodářskou politiku. A proto bych se mě Potom bychom si měli zeptat, proč vlastně by nás měly zajímat padělky a obchodování s nimi. Ale předtím, než se dostanu k této otázce, tak chci jenom zdůraznit jednu věc. Byl jsem trochu zmaten prezentací pana profesora Korej, protože mám pocit, že zasazuje tuto diskusi do takového zvláštního rámce v tom smyslu, že patenty jsou se rovnají duševnímu vlastnictví, zatímco v rámci duševního vlastnictví máme řadu jiných věcí, jako například obchodní značky. Patenty chrání výrobky, ale obchodní značky v podstatě říkají něco o samotném produktu spotřebiteli. Je to obchodní známka a já následně můžu tedy věřit, že ten výrobek vyrobil Halder. A pokud někdo poruší toto autorské právo, tak vlastně porušuje práva spotřebitele, který by měl mít možnost věřit, že když je tam napsáno, že to někdo vyrobil, tak to skutečně vyrobil. Takže když hovořím o právech z duševního vlastnictví, tak budu v podstatě odkazovat hlavně k obchodním známkám, značkám. <clears throat> Proč by vám na to mělo záležet? No, z našich údajů v OECD se totiž ukazuje, že objem takovýchto značek roste a přispívají stále více k HDP. A mám každodenní příklad. Já třeba žiju v Paříži, což je krásné město a cestou tady jsem, si říkal, jaké produkty kupuju každý den, které neobsahují, jako je obchodní značka, napadly mě pouze bagety a kroasány. Všechny ostatní jdu do Carrefouru a koupím si máslo, které má značku hezídant, protože ji prostě věřím. A když se podíváme na makroekonomické údaje, tak uvidíme, že známky, e, ochranné známky si rostou v hodnotě. A pokud lidé tedy zaplatí za značkové zboží více z důvodu, že tomu věří, nebo že jsou snobové, nebo že v tom vidí luxus, tak pokud lidi budou ochotní zaplatit za značku více, tak pochopitelně se na to někdo bude více svést. Další důvod, proč by nám na tom měl závis, závěle, že tady máme velký objem, který jde různými body. Není to jenom z A do B, ale také A, B, C, D. A v podstatě dnes ta značka vyrobeno v už je zastaralá, protože máme globální hodnotové řetězce. Takže když někdo má vyrobit tento BlackBerry, tak někdo musí vytvořit nápad, musí vytvořit potom ten zbytek telefonu. A to se může dít v různých zemích. Já nás taky padělatelé vstoupit do řetězce a narušit ho kdekoliv. A poslední důvod je, že nám roste elektronické obchodování. Roste poptávka, roste nabídka následně je těžké zoudržet. Takže z údajů vidíme, že by tady problém být mohl. Je to problém? No je to problém, jinak bych tady nebyl. Jenom chci říci, že OECD, my jsme statistici a naším cílem je poskytnout důkazy pro politické rozhodování. A to musí být fakta, která jsou solidní a která jsou neutrální. Všechno, co říkám, je podloženo tvrdou statistikou. Pokud tam statistika není, tak prostě řekneme, že to je s otazníkem. Ta data musí být solidní v tom smyslu, že ty studie jsou jasné a transparentní. Na konci každé studie najdete obrovskou přílohu z grafy a vzory, a to z důvodu transparentnosti. Jsme veřejnou institucí a nevzali jsme si ani halíř od soukromého odvětví jako sponsoring takovýchto studií. A naše analýza tedy poskytne politiku v podstatě neutrální roce 2013, což je obrovské číslo a je to v podstatě dvakrát tolik, než každý rok vydělává Apple. Ano, zaceluje se na Evropskou unii, protože v Evropské unii jsou lidi relativně finančně platit za značky více. 5% dovozu do Evropské unie jsou padělané zboží. Inovativní sektory jsou ohrožené, protože 6,5% high-tech zboží jsou právě padělky. A nebo chci zmínit tuto publikaci, kterou pan ředitel vydá za pár dní. Tam už se to týká opravdu léčiv. 16,5 miliard to je hodnota padělaných, padělaných léků, které jsou právě Opravdu padělané, nejenom eh, jaksi porušení patentu. A to je obrovský počet lidí a prostě uh, Eh, je lidským právem spotřebitelů, kteří si koupí tyto léky, je, že je to lék pravý. A teď k rozsahu. Jaké produkty bývají padělány? No v podstatě jakýkoliv eh, produkt, který má ochranou známku, může být padělán. Pokud lidé jsou ochotní za značku zaplatit, tak existují padělky. Takže hodinky, parfémy, kožené zboží, kabelky, takové věci samozřejmě, ale také třeba stroje, chemikálie, a náhradní díly. Třeba půjdete do servisu a máte za to, že vám dali do auta a skutečný náhradní díl. A kdo to zaručí? Spotřebitelské zboží, hračky, farmaceutika, kosmetika. Já mám malé dítě a jsem ochoten zaplatit poměrně hodně za dětskou kosmetiku. A, a to znamená, že vlastně věřím značkám a následně se na mě zaměří padělatele. Možná vám připadne legrační, že se prodávají, že se prodává uh, falešné značk, že se prodávají falešné značkové banány. Možná vás to pobaví, ale opravdu tomu tak je. Lidé jsou ochotní zaplatit za banán, který má značku více než na normální a ta značka je na nálepce a to je jednoduché, ale je lehké. A vyrobit a navíc, který policista se bude zabývat otázkou padělaného banánu. Zdroje k té publikaci, která bude uvedena na trh, se ukazuje, že padělání je opravdu organizovaná činnost, která využívá moderních logistických řešení a rozvoju elektronického obchodování. Velmi se soustředuje na Čínu. Čína je opravdu hlavním zdrojem padělaného zboží. A obchodní cesty jsou velmi složité, mají distribuční centra v hubech, kde se neprosazuje právo. A mezi ně patří země jako Hongkong, Singapur a nebo Spojené arabské emiráty, které mají velmi dobrou infrastrukturu, ale jejich orgány činné v trestním řízení se tímto nezabývají. A potom jsme také zaznamenali to, že existuje řada, řada trendů v jednotlivých sektorech a regionech. Tady zmíním pár z evropské perspektivy. Albánie, Egypt, Maroko a Ukrajina jsou zvláště významná hospodářství ve smyslu, že jejich zeměmi prochází padělané zboží do Evropské unie. Pak další snímek situace. Na koho se soustředují padělatelé? Tady vidíme, že se jedná o firmy se zemí OECD, tam patří eh, většina zemí e- z Evropské unie, Itálie, Francie, Spojené království, Lucembursko. Ty jsou opravdu na vrcholu tohoto seznamu. A jejich firmy opravdu eh, hodně trpí padělky. Má to své dopady. OECD v tuto chvíli pracuje se s členskými státy na kvantifikaci těchto důsledků, protože některé tyto důsledky padělání se dají odhadnout a vyčíslit. Jsme schopni vyčíslit například eh, nezrealizované tržby, zisky, daňové příjmy a ztracená pracovní místa. Ale to je opravdu jenom špička ledovce. Existuje řada dopadů třeba na zprávu věcí veřejných a ve smyslu korupce. Má to také bezpečno, bezpečnostní a zdravotní dopady. Třeba když si vezmete falešné, falešnou kosmetiku a baterii, dokonce pesticidy falešné. A navíc pochopitelně to méně motivuje inovovat a zavádět na trh další výrobky. Proč byste měli něco vymýšlet a vyrábět, když to nakonec jenom někdo bude podělat. Takže tolik tedy pár snímku, jak vypadá situace, teď je otázka, co s tím. Odpovědět na to těžké, protože eh, řada padělatelů funguje globálně, je to velmi dobře zorganizované odvětví a proto je potřeba spolupracovat, pakliže na to máme reagovat, spolupracovat eh, mezi soukromým a veřejným sektorem v jednotlivých zemích, v rámci vlád eh, a států jaksi, mezirezortně, ale také mezi zeměmi, kde vznikají tyto výrobky, zeměmi, kam jdou. Ale jak říkal náš ředitel, nejprve je potřeba situaci pochopit a až pak konat. Cílem OECD je poskytnout co nejvíce informací, tak abyste pochopili tuto situaci. Doufám, že vás to příliš neznudilo, takže já vám tímto poděkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji. Máte prosím nějaké otázky či připomínky, kolegyně a kolegové? Heidi, prosím. Děkuji. Myslím, že to je velice zajímavé. Také vši, my všichni jako spotřebitelé máme zkušenosti s eh, falešnými produkty, padělanými produkty. Myslím, že jsme slyšeli, co je třeba udělat. Moje otázka je, jsou nějaké důkazy eh, mm, na to, že tato Eh, produkce padělaný zboží má eh, dopad i na eh, zahraniční ekonomiku, parlament, offshore ekonomiku, co se týče finančních toků a podobně. Parlament toto chce řešit také. Jsme viděli, že mnoho padělaných produktů přichází z mm, jižního a východního sousedství. Eh, nedalo by se to, eh, nemělo by se to dostat na pořad jednání politiky sousedství. Pomohlo by, eh, pomohlo by to, že existují dohody o spolupráci mezi Ukrajinou, dejme tomu, a Eurojustem, protože abychom řešili ekonomiku a produkci falešných produktů, tak musíme jednat přeshraničně. Jaký by byl tedy rační mechanismus, který by se dal využít v našem vlastním sousedství? Děkuji, No. Já jsem chtěla jenom mm, poděkovat a pogratulovat obou řečníkům protože prezentace byly velmi zajímavé a jasné. Já se chci zeptat, a tady eh, mm, se ve svém komentáři budu obracet na oba řečníky. Parlament eh, v plénu přijal zprávu z vlastní iniciativy, eh, aby byla přijata opatření k harmonizaci sankcí a k celních inspekcí e, pro boj proti padělaním zboží. Máme celní unii, ale není hotová. Mm, protože různé mechanismy e, mm, a různými dírami, těmito mechanismy se padělané zboží může dostat k nám. E, my vyžadujeme větší harmonizaci, potřebujeme větší harmonizaci. Myslíte si, že je nutné, abychom dosáhli této harmonizace? Myslíte si, že by bylo užitečné? Protože eh, to by to omezilo legální obchod. My ne, sice nemáme většinou podporu, ale myslíte si, že by měla existovat centralizovaná agentura pro kontroly a inspekce celních systémů? E, musíme zajistit, aby sankce a mm, pokuty byly stejné, aby mechanismy inspekcí byly stejné nebudu, nedělala by to Unie, ale členské státy. Větší harmonizace by garantovala, aby se to dělalo stejně. Děkuji z mé strany úvahy o e-commerce. Um, jsou studie, které říkají, že 54% spotřebitelů eh, nakupuje produkty online. A myslím, že to poroste do budoucna. V posledních dvou letech objem online obchodu se zdvojnásobil. Jaké důsledky to bude mít? Možná nebudou přicházet velké kontejnery do přístavu Antwerpa, a budou jenom balíčky. Mm, dodávané DHL nebo něčím jiným. Ta, tím se ta situace ještě zkomplikuje, zhorší e-commerce. Jak můžeme regulovat e-commerce ve, ve probíhajícím mm, perspektivě VTO? se týče nových budoucích hmm. pravidel VTO. Dále eh, požádám komisi o krátký komentář. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost. DG Trade v obchodních dohodách, multilaterální agendě eh, prosazování mm, duševního vlastnictví. Eh, dává možnost firmám, které jsou tady zastoupeny, eh, možnosti pro naše umělce, aby vytvářeli audiovizuální obsah a podobně, software pro eh, jednotlivce a eh, společnosti v oblasti telekomunikací, eh, výroby strojů, autů, mobilů, strojů, dále lidé, kteří vyrábí, produkují renomované produkty nebo v léčiva, která mm, zajišť, přináší léčbu chorob, a které jsou samozřejmě drahé eh, na vývoj, ale přitom to nejsme, nechceme tedy vykořišťovat chudé země. My vytváříme rovné podmínky. Otázky jako duševní vlastnictví je nehmotné, eh, lze ochránit jenom, když budou platit základní pravidla. My to děláme při respektování orientace dané parlamentu a s ohledem na vývoj, eh, na, na stupeň rozvoje zemí, se kterými jednáme. V tomto smyslu je možná důležité si uvědomit, že 95 základních léčiv eh, seznamu Světové zdravotnické organizace nejsou chráněny patentem a mnoho zemí stále nemá přístup k ním. Z 5%, které mohou mít patent, tak žádná nejméně rozvinutá země nemusí mít pravidla o duševním vlastnictví. Takže zase by to mělo být ve veřejné doméně. A ty, ta léčiva se přesto nedostávají do těchto zemí. To nám ukazuje, že problém je asi jinde, než Eh, v oblasti duševního vlastnictví, že duševní vlastnictví neblokuje ty nejchudší, aby se dostávali k lékům. A tady nemluvím ani o poslední generace léků eh, rakovinu, mluvíme o něčem, co může bránit ehm, velice mm, základním chorobám. My plně eh, respektujeme rozvojovou agendu Doha a co děláme v těchto obchodních jednáních, ta práce, kterou eh, paní Patulo mm, ocenila, je prosazovat nebo propagovat pr- zákony, které přijímá Evropský parlament, které jsou velmi kvalitní. Co se týče harmonizace v oblasti cel, Evropa má nařízení, celní nařízení, které je nejvíce moderní a nejefektivnější na světě, které umožňuje našim celníkům zabavit mm, 10 milionů produktů každý rok. A mm, to se snažíme, když um, vedeme obchodní jednání. Nebo když se účastníme těchto dialogů, jako minulý týden jsem byl na Ukrajině, kde jsme pomáhali této zemi v twinningovém projektu s ukrajinskou vládou, aby mm, na vytváření zákonů, které by měly být v souladu s TCTA. Toto bylo poskytnuto ukrajinské vládě, bohužel po dvou letech to ještě nestoupilo v platnost. Mm, veškerá práce byla odvedena díky financování Evropské unie. Možná na závěr k e-commerce, samozřejmě. To je mm, otázka, která je mm, všude, je to mm, skvělá příležitost, ale jako každá příležitost ji mohou někteří zneužít. DG Trade. My e, to, co děláme s prostředky a pravidly, které máme, že pracujeme na vytváření seznamů Eh, s pomocí informací poskytované průmyslem a pak definované v observatoří. Díky tomu budeme schopni identifikovat některé trhy, které masivním způsobem provádějí prodej padělených produktů. Doufáme, že budeme schopni spustit tuto aktivitu, eh, která zvýší povědomí samozřejmě ve Světové obchodní organizaci my velice podporujeme pokrok v diskusích o e-commerce, můžeme mm, propagovat tyto nástroje a všechny příležitosti a vyhnout se jejich zneužívání. Děkuji. Tím se vrátíme k paní Patulo. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět na otázky. Pokud neodpovím, tak je to, protože nemohu přečíst poznámky. Když mluvíme o offshore ekonomice, eh, padělání je trestný čin, o tom není pochyb. Eh, musíme tedy sledovat tok těch finančních prostředků. To je třeba. Větr hovořil o problémech s tím, že padělané zboží vstupuje do Unie od blízkých sousedů. Ano, my už se spolupracujeme s vládami těchto zemí a s mm, orgány vymáhání práva. To, tím, to mě přivádí k další otázce. Hmm. celníci nejsou, se nenudí. Oni mm, každý den odvádějí spoustu práce a mm, často se těší malému respektu. V těchto zemích také mají méně peněz než jinde. Musíme být realisté. Já bych si přála více zdrojů pro celníky všude. Dalším krokem je velký počet um, velice do, vzdělaných odporníků, celníků. Uh, oni jsou i v, um, skutečně jako uh, uh, skutečně nadělaní geniálním čichem, poznají padělané produkty. Je to velice specifické. A problém je, že to experti se Eh, dostávají tedy do úplně jiné situace, eh, že se dostanou dál a my bychom se přáli, aby zůstali eh, u celníků. Mluvíme o centralizaci celních orgánů, máme Europol, to není jenom policie, také celníci. Mm, co se týče sankcí, jak řekl Pedro, máme, co se týče procedurálního mm, stránky, máme nařízení. No, to jsou, je tady směrnice o vymáhání duševního vla, práv duševního vlastnictví, to je občanské právo, někde to je trestní právo. Tato směrnice by měla být aktualizována. Je to také díky parlamentu, že máme tuto směrnici. Vím, jak jste o to usilovali v roce 2004. Potřebujeme lepší sankce, větší sankce. Potřebujeme implementovat to právo, musíme zaměřit naše zdroje. Tady se vrátím k online obchodování. Ano, miliony balíčků se dostávají k nám, e, ale často ve velkých kontejnerech. Padělání je globální obchod. Prostě e, ti obchodníci vědí, co dělají, jenom nejsou na správné straně zákona. Zhorší se to jistě. Bude, utrpí více lidí, Jistě, bude mm, více podělaných léků na Parkinsona na trhu. Jistě, je to velký problém mm, spolupráce v Unii a mimo Unii a s partnery. Eh, mm, globálně to je, to, to je řešení. Já chci dodat jenom eh, některé statistiky. Totiž v oblasti těch okolních ekonomik a těchto jevů. Naše analýza poukazuje na to, že mnoho těch eh, obchodních zón, které je takových, které jsou zneužívány jako transitní místa pro dovoz do EU. Mnoho se hovoří o těch kontejnerech. Oni nejdříve projdou touto zónou volného obchodu a vše se tam přebalí do malých balíčků z těch velkých kontejnerů a ty jsou pak odesílány do EU. Takže to je fantastická příležitost pro padělatele, kteří šetří na tom, že něco odešlo velkým kontejnerem a při přebalování to jim pak ušetří riziko, že se nějaký malý balíček stane podezřelý na hranicích. Tedy je třeba studovat, proč najednou se objevuje nějaká zóna volného obchodu někde a kde můžeme vidět určité mezery při jejich řízení zprávě a jak vypadají charakteristiky profily těchto zón a čím se liší od normálních. A musím vás ujistit, že se nejedná o chudé země. Spojené arabské emiráty, Hongkong, Singapur, to jsou země, kterým se dobře vede a tam se toho zneužívá. Potenciální zlepšování v rámci Evropy a v Evropské unii a práce celních služeb. My jsme zmapovali určité mezery při řízení a zprávě a to i vy byste se tím mohli zabývat. Například sdílení informací. Tam jsme zjistili, že to by se dalo poměrně snadno vyřešit a ten prospěch by byl významný. Harmonizace sankcí a e, pokud e, padělatelé jsou inteligentní, oni si vše rozpracují, oni vědí, kde jsou naše slabá místa, tak tam je musíme e, uhodit tvrdě, na ně tedy zautočit. A jinak Amazon, pak máme AliExpress. Co já k tomu mohu říci? Můžeme zajistit, že tyto služby budou nabízet pouze skutečné nefalšované zboží, i když žádná vláda sama tento problém nevyřeší. Musíme do toho zapojit zainteresované strany a i ty obchodní platformy a i ty um, dodavatelské firmy, tedy firmy i které dováží zboží do domu, eh, které převážejí zboží prostředníky. Je třeba začít pracovat na eh, prováděcích předpisech, na zásadách, kterými se budou řídit všichni. Ano, já jsem před několika dny, říká předseda, četl článek, kde eh, generální ředitel Alibaby říká, Ono by bylo nejlepší, kdyby existovala jenom jedna jediná celosvětová platforma. Samozřejmě víme, že to se nikdy neuskuteční. Děkuji vám tehdy srdečně za tak zajímavá slova. Děkujeme odborníkům za odpovědi. Milí kolegové, já jsem přesvědčen, že toto téma nás bude doprovázet ještě dlouho. Děkuji vám a na viděnou brzy. No, samozřejmě ještě musím říci, že tím jsme dospěli do konce našeho pořadu jednání a další zasedání schůze se budou konat 10. a 11. července. So I, Definitely. I always argued we have to include the countries where these counterfeiting materials are produced should be included